právního procesu, to je to předáváno do právního výboru. Tři písemná prohlášení podepsala většina poslanců Evropského parlamentu. Je to prohlášení 15 2015 o bezbariérovém přístupu v oblasti cestovního ruchu od pana Kaspary a deseti dalších poslanců a poslankyň získal 387. Eh, podpisů. Prohlášení 17 lomeno 2015 boj proti rakovině prsu v Evropské unii předkládající paní Žildes a 9 poslanců obdržel 394 podpisů a prohlášení 18 2015 o autismu eh, o autismu od pana Kaputa získal 418 podpisů. Tato prohlášení spolu se seznámem signatářů budou zveřejněné v dnešním eh, zápisu ze zasedání a předán adresátům. Eh, byly předloženy dvě opravy týkající se textů Evropského parlamentu. Tyto opravy jsou považovány za schválené podle článku 231 odstavec 4, pokud do 24 hodin jedna frakce nebo 40 poslanců minimálně nepožádá o nové hlasování o těchto dokumentech. Naleznete je na webové